digitální otázky a společnost. Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedo, paní předsedkyně, Kolegyně, kolegové, děkuji vám, že jste mi dali možnost eh, jako kandidátovi před zahájením činnosti komise Žana Klona Junkera, abych vám předložil několik eh, úvah o eh, digitální agendě a to na základě eh, eh, předchůdkyně Nelly Cruz a jejím předchůdcům a při vědomí, že digitální politika se stala jedním z těžišť parlamentu i Evropské komise. A my máme požadavky které lze popsat také pojmem eh, je co dohánět. V posledních eh, letech jsem se snažil podporovat po evropštění politik, například infrastruktury, dovršení jednotného trhu eh, plynu a elektřiny, také obnovitelné zdroje energie, bezpečnostní otázky a tak dále. Ne všechna témata Eh, týkající se společnosti a hospodářství lze vyřešit na evropské úrovni. Jsem ale přesvědčen, že úspěšná digitální politika může být eh, prosazována, prováděna pouze evropsky a společně. A proto vás chci získat pro evropejizaci naší digitální politiky. Dobře si uvědomují, že platí princip subsidiarity a proto se budu dnes, ale i v nadcházejících letech snažit prokázat ve všech oblastech, že z pravidla je evropská cesta lepší, rychlejší a také nákladově výhodnější. Společně se dvěma generálními ředitelstvími a řadou dalších útvarů jsem obdržel úkol od Žana Kloda Junkra, abych řídil komplexní digitální práci. Už jenom to sloučení jednotlivých útvarů bylo důležité, aby komise mohla pracovat jako jednolitý celek. Já sám jsem 26 let působil jako poslanec zemského sněmu v Německu, eh, který čítal, odpo, byl odpovědný za 11 milionů obyvatel, pak jsem byl v exekutivě jako šéf vlády pět let a pět let jako komisař, ale cítím se nadále být poslancem a um, chtěl bych říci, že příslumní, pří, přítomní poslanci z ITRE a um, kulturního výboru a z dalších uh, výborů jsou pro mě důležité a v uplynulém období jsem navštívil výbor ITRE 18krát a um, vedl uh, řadu jednání se členy a proto se těším na spolupráci s vámi, se zvoleným parlamentem a předem hledím vstříc vaší podpoře. Eh, písemné otázky eh, jsme také písemně zodpověděli, ale to byl vlastně pouze první vstup do celé této dimenze. Digitální technologie mění náš svět a mění i naše životy. A sice kompletně. Platí to pro pracovní místa, pro formy výroby, pro poskytování služeb, také to platí pro dopravní sektor, energetiku, pro zdravotnictví, pro vzdělávání a platí to také Eh, pro otázku života a stáří, stárnutí. To znamená, že jsme vlastně přímo uprostřed revoluce. A přitom Evropa a naše členské státy v podobě eh, zákonů a eh, regulací, v podobě vynálezů mají Mm, velký potenciál, ale ve srovnání se Spojenými státy americkými a některými azijskými zeměmi jsme v posledních letech nevítězili, spíše zaostáváme čím dál tím více. A otázkou je, eh, jestliže digitální technologie mění naše životy, náš svět a svět našich dětí, tak kdo je bude utvářet, kdo je bude regulovat a deregulovat, standardizovat, kdo bude provádět výzkum, vytvářet a udržovat pracovní místa, kde je vlastně jádro tvorby hodnot eh, v této oblasti. Eh, tato otázka bude eh, mm, skutečně existenčně důležitá v nadcházejících pěti letech. Sice Odvětví IKT představuje pouze 4 až 5 celkového HDP, ale nepřímo rozhoduje o růstu, stagnaci či recesi. Odvětví IKT je vlastně ústředním eh, nervovým eh, systémem konkurenceschopnosti průmyslu a eh, středních podniků pro služby a řemesla ale také pro úspěch vzdělávání a dalšího vzdělávání. Nese za to odpovědnost. A proto musíme eh, odstartovat v této oblasti. Musíme zjistit, kde eh, máme silné stránky a kde ještě přetrvávají slabé struktury, kde je zapotřebí eh, deregulovat a kde nikoli. A především je důležité, abychom náš evropský cíl formulovali optimálně. Eh, já bych tedy chtěl nyní pojednat otázku, jak a co uchopit na evropské úrovni a co na evropské úrovni eh, raději neřešit. V které oblasti budou eh, i na příště členské státy odpovědné, ehm, v čem budou odpovědná města, komuny, regiony a kde musí zasahovat stát a veřejný sektor jako zákonodárce, kde pouze moderovat a v jaké oblasti E, je schopen sám průmysl e, řešit e, problémy a otázky. My pro, potřebujeme skutečně dobře sladěnou perfektní evropskou strukturu. Jde samozřejmě o odvětví informačních a komunikačních technologií, ale nejen o ně když byla v září loňského roku zahájena výstava IKT, tak heslo bylo Smart poráží Smart. Eh, mnohé podniky mají existenční strach eh, eh, z toho, zda jsou schopny skutečně dostatečně investovat do digitalizace, protože to automatizuje a mění každou fabriku. Průběhy a procesy jednotlivých strojů, strojních zařízení jsou čím dál tím více digitalizovány. Jsme na to připraveni? Pokud nikoli, pak naše průmyslová tvorba hodnot, které, která ještě charakterizuje mnohé regiony v Evropě, strojírenství, chemický průmysl a tak dále, eh, budou ohroženy stejně tak jako například cestovní eh, ruch když eh, budou tyto digitální platformy eh, mm, rozhodující například pro to, kdo eh, si vybere jaký zájezd, zájezd a tak dále. Bankovní služby, pojišťovní služby lze samozřejmě poskytovat i vně přepážek. Mohou být poskytovány podniky, které jsou silné právě v oblasti digitalizace a mají obrovskou kapitálovou sílu. Když si vypíšete 10 eh, největších adres eh, z odvětví IKT v USA, tak eh, zjistíte, že se jedná o obrovskou kapitálovou sílu, která by mohla převzít celou řadu takovýchto podniků v Evropě. Rýsuje se tedy zde velký potenciál nebezpečí, které nesmíme v žádném případě podceňovat. Evropský rozměr. Podívejme se na ochranu eh, osobních dat, eh, na eh, rozvoj přeshraniční sladěné infrastruktury, na velké projekty výzkumu. Podívejme se na regulaci a deregulaci, vytváření norem. Podívejme se na otázky společné průmyslové politiky. Já konstatuji, že národní hranice nejsou logickými hranicemi pro roztříštěnou digitální politiku. Pouze Evropa společně, Evropská unie má ještě potřebnou tržní sílu a také velikost eh, podniku a finanční sílu ehm, díky svému rozpočtu, aby ehm, odstartovala tento závod a aby obstála v, tomto, eh, v této soutěži eh, tváří v tvář ostatním konkurentům ku prospěchu celkového hospodářství. Takže především jde o infrastrukturu abychom dosáhli toho, že každý občan a každý podnik, kadeřník i řemeslník měl možnost využívat internetu, komunikovat s prostřednictvím internetu, řídit své procesy, své pracovní postupy prostřednictvím internetu. Je to rozhodující a tomu potřebujeme samozřejmě sladěnou infrastrukturu IKT, široké pásmo, které se bude prolínat vlastně i e, venkovem a všemi regiony. K tomu e, máme v evropském rozpočtu určité prostředky. Zmíním naše strukturální fondy například. A ve strukturálních programech, e, konkrétně v rámci tématu infrastruktura IKT, tomu přísluší eh, ještě větší význam než dosud. Zmíním také heslo Propojená Evropa, kde eh, je obsaženo také velmi málo prostředků a Evropská rada zde příliš mnoho krátila přeskum v polovině období ehm, to, na, to ukázal. A tento přeskum po sedmi letech by měl být dostatečně připraven eh, na to, abychom eh, získali veřejnost i pro strukturu IKT. Jedna klasická banka, která skutečně má zkušenosti, které musí učinit, eh, ale eh, z Evropské centrální banky je vidět, eh, jaký, jaká je zde potřeba financování. Náš nový předseda komise vybudoval nový program pro investice ve výši 300 miliard euro v nejbližších letech. A 300 milionů, pardon. Je to 300 miliard to je opravdu e, velká částka, která bude dána k dispozici pro obnovení a vybudování digitální struktury. A to bude ještě, mít přednost ještě před výstavbou silnic, e, protože modernizace energetiky a e, i struktury IKT je velice důležitá. Investice do infrastruktury IKT eh, zaručují růst a není to prostě jenom, že to splane pro řemesla, ale eh, nemůžem, eh, musíme tím zaručit růst. Infrastruktura IKT to je ta nejdůležitější základna pro naši digitální politiku v Evropě. Kromě toho jsme uprostřed legislativní doby. Se zájmem jsem viděl, jak se parlament vyjadřuje k určitým směrnicím a k určitým legislativním návrhům komise. Můžu říci, že eh, s vašimi pozicemi eh, si myslím, je velice dobré, když půjdete do dalších jednání. Jean-Claude Juncker ohlásil, co, co se bude v nejbližším půlroce odehrávat a stejně tak i v pěti, nejbližších pěti letech v oblasti legislativy. Evropský parlament má velice stižádostivé struktury, ale také velice dobré. V nové kompetenci se objevují nové úkoly, které jsou také spojeny s autorskými právy a všeobecně můžeme je popsat jako otázky kultury. Můžeme si říci, že kultura a ekonomika jsou v protikladu. To já jsem proti tomu výslovně, protože kultura je vlastně eh, oblastí, která vytváří vlastní sektor pro vytváření pracovních míst eh, požadavkem kultury je také podpora ekonomiky. Za druhé, když chceme získat zaměstnance, tak tam, kde je kultura, tak tam rádi inženýři také jdou společně se svými rodinami. To znamená, vysoká, kultura, eh, vysoká nabídka našich kulturních nabídek, eh, další vzdělávání, média, to je velice důležitým základem pro to, aby vše bylo přitažlivé i pro odborné pracovní síly také z oblastí mimo Evropskou unii. Kromě toho, kultura je produktem, který si lidé rádi kupují. To znamená, chci tvrdit, že společnost, která stále více stárne, tak také chce Eh, vynaložit eh, smysluplně peníze do dobrých kulturních nabídek. Kultur, kultura by měla být smysluplná, měla by to být nabídka pro občany, které také této nabíd, kteří také této nabídce rozumějí. Jakým způsobem chráníme autory, spisovatele, eh, autory, protože oni vypracovávají například nabídky na jevištích v divadlech. Nebudeme si nic předstírat, dříve to bylo jednodušší ve fragmentovaných trzích, eh, v knihkupectví někde na náměstí, bez digitálního světa. Ovšem, všechny služby v eh, mé eh, mém generálním ředitelství se združují a společně s nimi chceme předložit eh, nový návrh zákona týkající se autorských práv. Měla by to zde být jakási rovnováha. Na jedné straně zájem občanů který, eh, a na druhé straně, aby občané také mohli využívat veškeré nabídky v oblasti kultur, kultuře. Aby to bylo zaplatitelné. V tomto smyslu eh, je zde opravdu napínavý úkol, který máme před sebou. Můžu to popsat pouze rovnováhou. A jsem připraven eh, také o tom v nejbližších týdnech hovořit eh, v výboru pro kulturu. Děkuji vám. Děkuji mnoho. Děkuji, pane komis.